Kajtis. Takže máte znovu slovo. Pane komisaři, děkuji. Don't worry, I know very well your job. Nebojte se, máte dost času. Děkuji. Vítám tuto druhou příležitost diskutovat o mezinárodní ochraně oznamovatelů po diskusi, kterou jsme eh, vedli, respektive kterou jste vedli s komisařkou Jourovou před deseti měsíci. Eh, Toto eh, oznamování vyžaduje občanskou odvahu. Jedná se o podporu řádné zprávy, o boj proti korupci, jedná se také o ochranu soukromí, o ochranu svobody projevu a informací. Jak víte a jak už bylo řečeno v rozpravě v Dubnu, Neexistuje žádný zastřešující harmonizovaný systém v Evropské unii, který by ochraňoval oznamovatele. A komise dobře ví, že parlament eh, hodně nahlas volá po takovém systému. Jak také víte, v případě, že není žádné odvětvové právo v EU, musí otázku regulovat členské státy sami. Komise bedlivě sleduje vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva v otázce oznamovatelů a také sleduje diskuse Rady Evropy ohledně možné rámcové úmluvy o tomto tématu. Komise vzala eh, dobře na vědomí doporučení Rady Evropy z roku 2014 k ochraně oznamovatelů. Toto doporučení vyzývá členské státy Rady Evropy, aby vytvořili normativní soudní a institucionální rámec na ochranu oznamovatelů. A komise vítá to, že několik členských států již takovýto institucionální rámec zavedlo. V současnosti evropské předpisy o oznamovatelích existují jenom v některých konkrétních oblastech, které jsou regulovány na evropské úrovni. Navíc připomínám, že směrnice o praní špinavých peněz, která byla schválena v prosinci 2014, obsahuje ustanovení o ochraně těch, kteří nahlásí podezřelé finanční transakce. Dále v prosinci loňského roku komise schválila prováděcí směrnici k nařízení o zneužívání trhu. Členské státy musí zavést účinné mechanismy na ochranu oznamovatelů, kteří nahlásí porušení zmiňovaného nařízení. Také si možná vzpomenete, že v prosinci jste schválili směrnici o ochraně obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Tento právní předpis posiluje práva oznamovatelů. Podle této směrnice jakákoliv žaloba kvůli údajnému neoprávněnému získání, použití a zveřejnění obchodního tajemství bude zamítnuta v případě, že toto bylo eh, kvůli eh, pochybení nebo protiprávnímu jednání a že tedy to upozornění bylo v obecném zájmu. Dále bych chtěl poukázat na eh, protikorupční zprávu v EU v roce 2014, která se vlastně týká oznamovatelů ve všech členských státech. Je to důležité téma v bilaterálních diskusích s členskými státy, pokud se jedná o návazné kroky k této zprávě. Komise chce zajistit, aby oznamovatelé, kteří poukáží na podvody a korupci na úrovni EU a poukáží na to, nebo oznámí to budoucímu úřadu Evropského veřejného žalobce, dostali e, ochranu podle vnitrostátního práva. Víte, že jednání o úřadu Evropského veřejného žalobce probíhají a podpora parlamentu v této věci by byla skutečně nápomocná a vítaná. Abych to schrnul, už se toho udělalo hodně na úrovni EU v oblastech, kde EU má pravomoci. A komise sleduje vývoj, chce posoudit možnou potřebu dalších kroků na úrovni EU. Já si teď rád vyslechnu vaše názory na to, jak by taková opatření mohla dále zlepšit ochranu oznamovatelů. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Commissioner. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní za eh, lidovou stranu pan poslanec Vos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu komisaři za to, že tady přišel s vysvětlením k tématu oznamovatelů. V zásadě je dobře, že se touto otázkou takto zabýváme, tedy otázkou, jak rozumně zacházet s tímto tématem a zvláště s otázkou, kde jsou hranice našich možností, protože často tito vysobloveři um, je to mi posudováno jako e, všelek. Chtěl bych e, říci, že EPP by se dívala kriticky na to, kde bychom měli obsáhlou ochranu, která by byla nad ostatními e, normami, ale když budeme mít rozumný postup, tak v zásadě si myslíme, že ochrana oznamovatelů je něco, čemu jsme nakloněni. Proto je důležité mluvit o těchto strukturách, strukturách v podnicích a svazích a úřadech, tak aby se tady tyto tyto struktury zakotvily a aby eh, tady eh, zákon mohl sloužit pro ochranu těchto lidí. Diskuse kolem oznamovatelů je komplexní, těžce se s tím zachází, protože eh, se týká mnoha různých oblastí. Ochrana svobody, ochrana privátní sféry, ochrana dat, národní bezpečnost, podniková tajemství a e, daňové otázky, e, podvody a podobně. A tady je zapotřebí se věnovat e, jednotlivým případům. Není možné to všechno brát paušálně a pak říct, že teď budeme ochraňovat obecně. Tady je nutné se přesně podívat na to, o jaké oblasti se přitom jedná. A jsme přesvědčeni o tom, že tato ochrana oznamovatelů je národním úkolem a kompetencí. A výměna různých hlavních směrů a principů, do jaké míry se eh, toto, eh, na to můžeme odvolat. V každém případě bychom měli zachovat princip neprávního eh, státu a dbát na něho. Děkuji. Za SAD má slovo pan poslanec López Aguilar. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. O co tady jde? Jedná se tady o velice aktuální téma a velice závažné téma, protože to vyvolává velké obavy. Jedná se o ochranu základních práv v EU a je také třeba vlastně dodržovat práva těch, kteří se Eh, označují anglicky jako whistleblowers. Eh, je to vlastně někdo, kdo na něco upozorňuje. Eh, upozorňuje na korupci, na případy narušení národní bezpečnosti, na podvody, hospodářské delikty a e, je třeba vlastně, aby e, spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. Proč je to tak aktuální? Vzpomeňme na případ Snowden. Ten poukázal na masivní praxi porušování základních práv nejen Evropanů, ale vlastně potenciálně občanů celého světa ze strany e, NSA v Americe a proto se začalo hovořit o potřebě chránit tyto oznamovatele, kteří upozorní e, na třeba daňové podvody, daňové úniky, na ekologické trestné činy, na trestné činy týkající se zdraví e, a je třeba skutečně je chránit. Evropský parlament se tímto zabývá. V roce 2013 jsem předsedal výboru, který se právě zabýval tímto masovým sledováním. E, bylo to ve spolupráci s Výborem pro občanské svobody. Přijali jsme v roce 2013 závěre V roce 2015 na výboru Libe jsme měli slyšení a tam se konstatovalo, že chybí takovýto rámec ochrany eh, je třeba garantovat články 11 a listiny základních práv EU. Je třeba eh, postupovat v souladu s doporučeními Rady Evropy a OECD a je třeba skutečně eh, chránit vlastně utajení těchto osob. Jak je, jak je chránit? tak aby se skutečně zajistili, eh, zajistila společná ochrana nebo jednotná ochrana prostřednictvím evropských eh, právních eh, předpisů. Já jsem se o to zajímal už jako předseda výboru LIBE. Je třeba něco takového najít a něco takového realizovat. Za EKR ehm, mm, pan Tomašič. Děkuji, pane předsedající. Eh, role oznamovatelů je velice důležitá pro každou společnost. Eh, tito zodpovědní, stateční lidé nás upozorňují na problémy dřív, než se stanou neřešitelnými. Bohužel velmi eh, často se jim nedostane uznání, které si zaslouží a potom opouštějí svou práci s podkopaným zdravím a, a zklamaní. A, a Eh, v důsledku slabosti systému a korupce eh, téměř nikdy nejsou, nedostanou náležitou kompenzaci a zpravidla ani nemají na to, aby si najali eh, nejlepší právníky, protože ti bývají ve vleku velkých firm. Oni mají velkou velkou, jaksi veliký kredit mezi lidmi a myslíme si, že by měli politici eh, s oznamovateli zacházet zodpovědněji a konstruktivněji, protože oni upozorňují na to, co potřebuje zlepšit a právě eh, eh, díky jejich znalosti té tématiky často právě jsou schopni navrhnout i dobrá řešení. Naše země by měly dělat maximum pro to, aby eh, tito lidé měli k dispozici vrátit právní pomoc a oznamovatele z třetích zemí by měli získat případně azyl, aby byli chráněni eh, před eh, nějakou mstou nebo smrtí oni a jejich rodiny. Eh, za ALDE má slovo paní poslankyně Pazaraucurus. Děkuji vám, děkuji pane komisaři za vaši přítomnost tuto pokročilou hodinou. Spolu s panem Lopesem Algelarem souhlasím, že potřebujeme nějaký ochranný rámec. Jsou to vlastně eh, ty zločiny bílých límečků, kteří eh, často jsou velice často ehm, špatně odhalitelní, špatně se tyto trestné činy prokazují. Když se zločinů doporu, dopouštějí velké eh, firmy, obtížně se to zjišťuje, někdy to dělají politici v rámci své strany, v rámci samozprávy a je velice těžké je nějak potrestat. A takoví interní informátoři jsou klíčem pro to, aby těto lidé nezůstali bez trestu. V roce 2005 vstoupily eh, v OSN mm, v platnost pravidla boje proti korupci, ale řada zemí eh, stále chrání dostatečně tyto oznamovatele. Je, mm, země jenom pronášejí všeobecné deklarace, protože to je pohodlné a pouze čtyři členské státy mají podrobné právní předpisy ohledně ochraně oznamovatelů je třeba vytvořit transparentní eh, mentalitu. Dokud se to nepodaří, budeme potřebovat takové právní předpisy. Španělsko také zaostává, podobně jako jiné země a je třeba říci, že bychom se mohli zbavit velké části korupce, kdybychom měli dobrý způsob ochrany oznamovatelů. Je třeba jednak vytvořit právní status těchto osob. Když se někdo odváží poukázat na závažný trestný čin v nějaké velké firmě, ve vládě nebo v politické straně, nemůže zůstat bez ochrany. Často se dnes dostává do eh, Eh, izolace, eh, nemá pracovní perspektivu. Eh, hrozí vlastně nebezpečí i pro jejich fyzickou integritu a proto je třeba je chránit, je chránit, třeba chránit i důvěrnost získaných informací. Je třeba jim zajistit bezplatnou právní pomoc, pomoc psychologa, je-li to potřebí, protože tady se jedná o to, že často tito lidé potom jsou úplně vlastně vymazáni z veřejného života. Je třeba, aby tyto lidé nebyli pronásledováni na mezinárodní úrovni. Všichni známe případ Juliana Assange. Eh, vysoký komisariát pro lidská práva při OSN dospěl k závěru, že eh, tento člověk je neustále na své svobody a to poukazuje na to, že potřebujeme nějaký rámec ochrany. Děkuji. Paní Pagasaurtunda, je na vás otázka. Chcete odpovědět? Pan James, prosím. Děkuji za to, že jste přijal mou otázku. Váš projev se mi zdal velmi zajímavý. Vy jste mluvil o společnostech. Mohu se prosím zeptat, provokovat, zaprovokovat, jestli předpokládáte, že jenom společnosti budou předmětem nějaké regulace nebo legislativy, s kterou přijde Evropská unie a co si myslíte o politických organizacích, vládách, státních úřadech, místních úřadech, vůbec jakýchkoliv organizacích, kde by oznamovatele podali informace o něčem, co není správné, protože ono je obtížné mm, sledovat, jak by tady Evropská unie toto mohla ovlivnit. Ale mm, budu se těšit na vaši poznámku. Sí, me está escuchando. Posloucháte mě, ano. Tak, Jedná se o specifické trestné činy, které já označuji za činy bílých límečků. To jsou podvody, korupce. Jsou to velice rafinované, důmyslené trestné činy, které jsou páchány v v určitém prostředí a také jsou dobře promyšlené. A některé právní předpisy musí být na národní úrovni, ale je třeba se zabývat i možností, že některé právní předpisy, nějaké normy by mohly být na komunitární úrovni. Není to jednoduché téma, protože to není dostatečně zpracováno vedle různých eh, úmluv a otázek, které řešil parlament a k, k, o kterých mluvil pan López Aguilar, se toho moc neudělalo. Řada zemí se tím vůbec nezabývala. Ale musíme se tím zabývat, protože část těch trestných činů, které jsou nepotrestány, právě spadají mezi takovéto trestné e, činy, když se dopouštějí nadnárodní společnosti, ale i státy politické strany. A v naší zemi to známe velice dobře. Je třeba na tom pracovat a já s vámi ráda prodiskutuji diskutuji všechny potřebné kroky. Za skupinu GUE nyní pan Urban Crespo. Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, Wikileaks, LuxLeaks, Snowden, Chelsea Mine. Díky oznamovatelům, těm, kteří hájí právo na informace, získalo veřejné mění eh, informace o mnoha případech, jakým eh, americká vláda tlačila mimo jiné na španělskou vládu, aby se neprošetřovaly například případy mučení v Guantanámu, tajné přelety CIA, vražda Joseho Kausa, španělského novináře, kterého zavraždili američané v Iráku. Oznamovatelé mají významnou úlohu při poukazování na nejrůznější trestné činy, ať už se jedná o daňové eh, podvody nebo o eh, mezistátní špionáž. Dělají to s velkým rizikem a proto se jim musí dostat uznání. Jsou to lidé, kteří hájí lidská práva a je to skupina, která je zvláště zranitelná a potřebuje zvláštní ochranu. A já jsem rád, že tady v parlamentu lidé, kteří kteří vystupují, si právě toto myslí. Ale zatím Evropská unie udělala jenom málo na ochranu oznamovatelů, kteří poukazují na korupci eh, uvnitř samotných institucí a neudělalo se vůbec nic pro ochranu eh, externích eh, oznamovatelů, kteří nejsou z těch institucí. A proto já mám dvě velice konkrétní otázky. Jaké legislativní kroky hodlá komise učinit v nadcházejících měsících? měsících v této oblasti. Také bychom chtěli vědět, jaký je postoj komise vůči názoru nebo vůči stanovisku skupiny OSN, pokud jde o e, arbitrární zadržování Juliana Assange, který je po celé roky neoprávněně e, uvězněn na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Co se udělá proto, aby Julian Assange měl zase svobodu? To je velice konkrétní otázku. Děkuji a za zelené nyní má slovo pan Javor. elnök vážený pane komisaři Hondáš Horvák, Korlandrák a další jména. Mohli bychom pokračovat. To nejsou jenom jména eh, lidí z různých členských států, to jsou osudy eh, které jsou eh, spojeny s tím, že, jsme, že podávali zprávy, informovali o událostech, kdy eh, byl eh, porušen veřejný zájem a nebyly tady eh, vedeny žádné procesy proti ním ze strany úřadů firmy, úřady útočili na tyto lidi. Není to přijatelné, abychom tady v Evropě neměli žádnou obsáhlou ochranu oznamovatelů. Jsou to odvážní lidé, kteří by měli mít ochranu tu si zaslouží. Potřebujeme jednotnou s evropskou eh, směrnici, kdy ehm, budou existovat přímo předpisy pro členské státy, jaké minimální standardy se tady očekávají v každém členské zemi ehm, ochranu, eh, směrnice pro ochranu oznamovatelů. A i v rámci institucí EU by měla být tato ochrana zajištěna. Často jsme viděli, že i Evropská unie zrovna není popředí, když jde o ochranu oznamovatelů. Měli bychom jasně ukázat, že ti lidé, kteří riskují svůj život, aby ochránili veřejný zájem, ti by měli vědět, že za nimi stojíme. I v institucích EU. Děkuji. Je tu modrá kartička pro vás. Mm, odpovíte, prosím. Pan Žakovský, máte slovo já mám na vás konkrétní dotaz. Eh, vy jste tady vlastně kritizoval svým způsobem to jakým způsobem je v evropské unii přistupováno k whistleblowerům. co si myslíte o úvodní prezentaci? myslíte si že přístup současné komise se snaží k whistleblowerům změnit nebo současná komise zase nechává lidi které jste tady jmenoval napospas tomu aby byli ostrakizováni? Děkuji. za otázku. Aktuální současná komise by měla podat sama zprávu o tom, jak se bude chovat. Z minulosti vidíme, že v současné době v komisi ne existuje žádné politické rozhodnutí o tom, jak by měla vypadat ochrana oznamovatelů. Myslím si, že je to neakceptovatelné. Evropské instituce, komise by měly vypracovat vlastní e, rámec e, a to by mělo být příkladem. A tady bychom měli opravdu být iniciativní tak, abychom vytvořili novou směrnici, která eh, bude zajišťovat minimální ochranu ve všech členských státech, eh, ochranu všech oznamovatelů. E A teď eh, paní James má slovo za FDD. Oznamatelé nejsou méně obtížné téma, když se podíváme na naše možnosti. Je to regulace, anebo je to pomsta. Je Eh, autoritářský eh, přístup, eh, tak tím více se budou, budou větší problémy. Ono je dost obtížné ve velké, tato situace Velké Británii, kde máme zvláštní přístup, máme určité dědictví ochrany oznamovatelů, ale v mnoha jiných zemích, členských státech mm, je to příliš konfrontační otázka pro státní mechanismy, otázka oznamovatelů. Nemyslím si, že komise hraje určitou roli tady. A dnes večer jsem slyšela poznámky o tom, že se mají stanovit minimální standardy, ale není to absolutně žádná záruka proto to, eh, tady záruka, že budou tyto minimální standardy stanoveny. Zažili jsme to v jiných oblastech. Chtěla bych připomenout poslancům, že eh, občané v bývalých komunistických zemích hm, si pamatují, eh, že se jim klepalo v noci na dveře a to bylo právě výsledkem hm, práce oznamovatelů. Takže to je otázka, kdy paušalizování a podobný přístup jsou urážkou jednotlivců a hm, Ehm, protože jsou to lidé, kteří riskují a ehm, nakládají velkou odvahu. A já si nemyslím, že Evropská unie tady v této oblasti má nějakou roli. La parola onorevole Boni. A nyní má slovo pan poslanec Boni. Pane komisaři, pane předsedo, ti, kteří varují před možným nebezpečím, jsou vždy důležití pro společnost. A jejich role je důležitá zvlášť v dnešní době, kdy je mnoho eh, informačních zdrojů a komunikačních kanálů. Jestliže nás oznamovatele varují na nějaké závazové chování, trestnou činnost, porušování zákona, pak jejich funkce je podobná jako funkce novinářů, kteří nás varují prostřednictvím médií. V tomto směru jejich role v demokratické demokratické společnosti je pozitivní. Jak už bylo řečeno ve, v Evropské zprávě proti korupci, eh, čelí tyto lidé Eh, potížím, eh, protože eh, je tu určitě také z jejich strany obava z nějaké pomsty. Oni jednají v souladu se svým svědomím, ale mimo právní zámec jsou nuceni porušovat zákon proto, aby mohli se řídit vlastní morálkou. A oni díky tomu přispívají demokratickým mechanismům, pomáhají odhalovat odhalovat trestnou činnost, která porušuje právo třeba v oblasti korupce, ale a současně to nevede k destrukci státu a jeho funkcí. V demokratické společnosti například investigativní novináři mají e, určitá práva, která jsou chráněná. A my bychom měli mm, rozvést naší diskuzi o oznamovatelích a měli bychom zvýšit informovanost o tom problému a snažit se nalézt a implementovat implementovat lepší rámec pro ochranu jejich práv, jakožto osob a, a profesionálů. Některé země v Evropě už tak učinily eh, a jsou napřed, ale je to povinností pro všechny členské státy. Děkuji. Paní poslankyně Schlein. Děkuji, pane předsedo. Oznamovatelé sehrávají stěžení roli v boji proti korupci, daňovým únikům, organizovanému zločinu. To jsou jevy, eh, které se šíří eh, napříč eh, hranicemi a státy a to vyžaduje evropská řešení. Evropskou směrnici, která stanoví minimální normy pro ochranu oznamovatelů a která vytvoří bezpečný rámec pro ty, kteří oznámí mi nějaké informace. Je to nutné, jinak nebudeme věrohodní, jestliže nebudeme chránit ty, kteří se odhodlají mluvit. Ale v Evropské unii je jenom osm států zavedlo eh, legislativu na, toto, na jejich ochranu a eh, většina států žádala eh, Evropskou komisi již před rokem 2013, aby předložila legislativní návrh evropského rámce pro ochranu oznamovatelů. Upl- uplynuly tři roky a nic, žádný návrh na stole není. Tak se ptám komise, proč takové zdržení, proč eh, ten odpor. A eh, od ledna 2014 evropské instituce eh, zavedly povinné interní normy, které se týkají oznamování v, jaksi ne, trestných činů a podobně, včetně ochrany oznamovatelů a kromě účastníků účetního dvora i v dalších institucích, včetně té naší, eh, se dělá velmi málo na ochranu oznamovatelů a to je celá řada eh, velkých příležitostí, které my promeškáváme, abychom ukázali, že opravdu děláme něco pro transparentnost a ochranu eh, těch, kteří upozorňují na nešvary. Pan poslanec Chryzogonos. Děkuji, pane předsedo. Je E, povinností efektivně chránit lidi, které svými informacemi umožňují odhalit korupční skandály. Podle studie Transparency International z roku 2013 většina členských států Unie není schopná nabídnout právní ochranu oznamovatelům, která by byla dostatečná eh, eh, a chránila je před represáliemi. Přitom eh, nebezpečí stíhání představuje také významný faktor, který tyto lidi brzdí a brání jim v tom, aby vypovídali. V roce 2015 předseda Evropského parlamentu řekl, že je potřeba přijmout evropskou politiku na toto téma. Vzpomeňme si třeba na skandál LuxLeaks nebo skandál Volkswagenu. A do jaké míry by bylo bývalo užitečné mít jednotnou ochranu, aby se oznamovatelé nebáli eh, ty informace oznámit korupce jedná eh, ve stínu a jedině, eh, když budou moci oznamovatele mm, působit na světle, tak proti tomu můžeme bojovat. A nyní má eh, slovo pan poslanec Dechovský. Pane předsedající, vážený pane komisaři, my v Evropské lidové straně věříme, že Evropská unie je založena na hodnotách, jakými jsou transparentnost, integrita a ochrana lidských práv evropská unie má povinnost zajistit ochranu základních práv a svobod všem kteří se rozhodnou vystoupit z řady a upozorňovat na porušování těchto hodnot. whistlebloweri totiž představují jeden z prvků kontrolních mechanismů který zajišťuje že se moc nesoustřeďuje v nepravých rukou a není zneužívána pro špatné účely musíme zajistit že tyto kontrolní prvky budou mít dostatečnou ochranu v našem právním prostředí a to se týká i pana assange. i přes moje osobní výhrady vůči osobě pana assange nemůžeme ignorovat jeho odkaz který má pro nás obrovský význam k pochopení komplexnosti mezinárodního dění mnoho lidí má velký zájem aby se některé záležitosti zametly pod koberec a není divu že lidé jako julian assange jsou prostě nepohodlní. musíme mít ale na paměti že nepohodlní whistlebloweři se mohou stát velmi snadno obětí vykonstruovaných obvinění a pronásledování čemuž máme my poslanci evropského parlamentu a představitelé evropské unie zabránit. proto se přikláním k tomu že uvěznění julia assange by mělo být ukončeno a měla by mu být poskytnuta mezinárodní právní ochrana. neposkytujeme li jako evropská unie dostatečnou ochranu Assangeovi a dalším whistleblowerům vyšleme tím špatný signál všem kteří mají v úmyslu odhalit jakékoliv zločiny. děkuji. toto je Eh, otázka eh, eh, reality. Musíme si zvážit, co se stalo v této věci. Ehm, Jonathan Sugarman rezignoval, byl původně rizikovým manažerem v Credit Bank v Irsku a říkal, udělal jsem to proto, abych se sám sebe nepoškodil. Ehm, ne, ne, ne, Ehm, v této ehm, bance ehm, Denny pracoval a říkal, že každodenně zjišťoval, eh, že banka nevykazovala správná čísla. Nebyly to jenom procentuální body, ale 40krát zfalšovaná čísla. Eh, banka mu řekla, ať eh, eh, o tom nemluví, regulační úřad ho ignoroval. Centrální banka pak zadala vyšetřování, ale nebyla tu žádná záruka, že bude zachována anonymita nebo suverenita, že bude ochráněn. Ehm, můžeme mluvit o čemkoliv budeme chtít, ale ehm, na konci ehm, musíme něco s touto věcí udělat, protože e, oznamovatelé by se neměli něčeho e, obávat. A prosím, pane předsedo, poslanci tady mluví, bylo by dobré, kdyby ostatní přitom netelefonovali, protože je to projev ignorance. Děkuji. Pan poslanec Pospíš pane předsedající já považuji debatu o oznamovatelích za jedno z klíčových protikorupčních opatření. podíváme li se na výzkumy veřejného mínění v jednotlivých eh, zemích evropské unie pak eh, občané evropské unie vnímají korupci jako jedno z klíčových témat které velmi pálí je trošku s podivem že většina eh, zemí evropské unie nemá kompletní úpravu eh, tématu oznamovatele pouze některé státy mají tuto věc v oblasti pracovního práva. já se osobně domnívám že by stálo za úvahu vážený pane komisaři kdybyste zauvažovali o určité obecnější úpravě která by stanovila minimální evropský standard eh, postavení oznamovatele trestného činu vy jste tady zmínil konkrétní příklady směrnic kde je téma oznamovatele v zásadě konstruováno pouze okrajově. jsem ale přesvědčen že obecná úprava by stála za úvahu pokud bude v minimální podobě například pokud dotyčný oznamuje trestný čin ne pouze etický prohřešek stejně jako třeba máme dnes eh, legislativu která upravuje takzvané antidiskriminační zákony to také jaksi pořídila evropská unie já jsem před pěti lety byl v české vládě odpovědný za legislativu a tento zákon jsem připravil. nebyla ale politická vůle takovýto zákon přijmout. dodnes česká republika ochranu oznamovatelů nemá. toto je jeden příklad proč si myslím že přijít s takovouto myšlenkou z evropské úrovně z bruselu má svůj smysl a může to pomoci těm kteří se nebojí trestnou činnost oznamovat. děkuji.

I v Evropské unii se boje proti věcem, které neodpovídají právu a tito lidé e, e, nemají žádnou ochranu. Přitom e, jsou to některé užitečné práce těchto lidí, třeba skandály bank, Volkswagen nebo peníze, praní špinavých peněz, podvody daňové a podobně. To všechno je na pořadu dne. LuxLeaks, Lagarde, Boyans, všichni seznam ostatních men, to všechno například řecké úřady vůbec sami neodhalují odhalili. Tady bylo nutné, aby přišli ostatní, kteří ukázali, eh, že dochází k systematickým daňovým únikům a že tito lidé neplatí daně. Eh, jsou to, eh, je to porušování práva, o kterém se podávají informace. Nejenom daňové zákony jsou porušovány, ehm, ale jedná se právě o daňové zákony členských států. Proto je to užitečné pro evropské občany, abychom měli právní rámec pro tyto osoby. Nesmíme zapomínat na to, že mm, mm, byly nedávno pronásledováni informováni i žurnalisté, ti, kteří um, um, odhalili Rux, LuxLeaks skandál. Děkuji. Maria Skalinikta. Ora per le conclusioni a nome della Commissione il commissario Andriukaitis. Na závěr pan komisař. Teď jménem komise, pan komisař Andrew Andrukaitis. Vážený předsedo, vážení poslanci, ano, bylo to velmi zajímavé naslouchat ehm, a proto bych rád srdečně poděkoval mm, za eh, tuto velmi zajímavou diskusi zvláštní. Pro mě byla zajímavá. Můžete si být jistí, že budu informovat své kolegy, eh, paní komisařku Jourovou, která je zodpovědná za tuto složku, za um, obsah celé dnešní diskuse. Dovolte mi, abych zdůraznil znovu následující věc. Všichni se dohodneme na tom, že bychom měli ochraňovat uh, whistleblowery. Otázka je jak. Jinými slovy, co je to nejlepší a co je reálné. Jistě, že je to um, otázka velmi komplexní. Mluvíme o lidských právech, jistě, že mluvíme o možnostech jak vytvořit rámec celé Evropské unii. Na závěr, eh, vy jste mě eh, požádali, abych hm, vám předal následující poselství. Měli bychom pokračovat a eh, prohloubit tyto diskuse spolu s vámi a já chci hlavně také ještě jednou poděkovat za velmi zajímavou diskuzi. Děkuji panu komisaři. A e,